Dámy a pánové, milí kolegové, vítejte, vítám všechny řečníky, asistenty a všechny, které zajímá toto slyšení a především vídám představitele výboru Envy, protože toto slyšení probíhá společně eh, mezi našimi dvěmi výbory. Vítám pana Javora a vítám tedy ho. A mm, zde Hmm, samozřejmě máme velký zájem eh, si vyslechnout, jak je to s aplikací směrnice o odpovědnosti za škody na životním prostředí a kam, jakou cestou se ubírat. Výbor pro právní záležitosti organizuje společně toto slyšení s Výborem pro životní prostředí. Směrnice odpovědnosti na škodách, na, kvůli škodám na e, životním prostředí ta nabyla účinnosti 30. dubna 2004. Členské státy Evropské unie měly tři roky na transpozici této směrnice do vnitrostátního práva, do národního práva a vlastně ta transpozice této směrnice eh, skončila v červenci 2010, eh, což je, je mm, vlastně je to hotovo. V souladu s článkem 18 zmíněné směrnice Evropská komise měla e, předložit zprávu v roce 2014 o zkušenostech s aplikací této směrnice a to především samozřejmě eh, především nám jde tedy eh, o eh, aplikaci na, náro, na základě národních zpráv, které byly předloženy členskými státy v roce 2013 a na základě dalších aktuálních informací. Ale z důvodu skluzů Eh, které nastaly u těchto zpráv a i z důvodu změn, ke kterým došlo v politice v Evropské unii v roce 2014, tak tato zpráva byla přijata nakonec, tedy až v dubnu 2016. Takže teď mm, cyklus smyčka se uzavřela a můžeme tedy zahájit toto slyšení, které bude aktuální a které nám poskytne informace o tomto Vzhledem k tomu, že výbory Jury a Envy byly výbory, které pracovaly na přijetí směrnice o odpovědnosti za škody na životním prostředí, tak eh, našemu výboru, tedy eh, našim členům se zdálo vhodné, aby tyto dva výbory také společně projednali tu prováděcí zprávu. A tudíž se koná toto slyšení, tak abychom pokročili, jak jste dobře pochopili. A mm, dnes tedy jsme zde sem pozvali experty, řečníky, a zástupce různých zájmových okruhů, včetně Evropské komise, a s cílem tedy, jak jsem řekl, získat Eh, nebo mm, mm, spíše tedy eh, detailně, detailní, získat detailní informaci o tom, jak eh, probíhá aplikace této transponované směrnice v členských státech, jaký to má dopad na podniky, občany, životní prostředí a případně jaké další kroky je třeba vzít do úvahy. Nebudu to dál protahovat a hned bych dal slovo prvnímu řečníkovi, Pane Javore, pokud dovolíte, jde o doktorku Sandru Kasotu z Univerzitě v Alborku, která bude hovořit o konkrétních aspektech transpozice eh, předmětné směrnice a tedy jaký je ten práh toho, té významnosti, jaký je dopad odpovědnosti za škody na životním prostředí, jaké jsou výjimky a jakou obranu mohou ty subjekty případně používat. Takže Eh, pokud dovolíte, má, vyslechneme si první příspěvek. Paní, máte slovo. Na 15 minut, pokud souhlasíte. A abychom usnadnili. Eh, eh, takže já samozřejmě nejsem žádný četník, ale tady pokud budete potřebovat, tak tady máte hodiny, můžete je sledovat, paní řečnice. Very honored to have been... Dámy a pánové, mi velkou ctí, že jsem byla pozvána na tuto diskusi o směrnici o environmentální eh, odpovědnosti členské státy měli dost času na eh, implementaci této směrnice a teď můžeme tedy evaluovat proces implementace jako takový. Za tím účelem je potřeba připomenout, že tato směrnice je výsledkem dlouhého procesu více než 18 let, kdy komise začala diskutovat o pojmu nového legislativního programu EU a zavedení základních kritérií pro vyčištění životního prostředí a odpovědnosti za znečišťování. Takže ten text směrnice je výsledkem různých kompromisů na politické úrovni a je velice diplomatický. Já se omlouvám, mám tady signál, že na eh, třetím kanálu nemáme tlumočení do francouzštiny. Můžete to napravit? Děkuji, prosím, pokračuj. O, děkuji. Takže, jak jsem říkala, ten text je velice diplomatický text, ehm, není to explicitní a to ani v těch eh, základních bodech, ehm, toho nového režimu odpovědnosti za životní prostředí, který se tady měl zavést, například eh, otázka striktní odpovědnosti a tak. A je důležité si uvědomit, že tyto fokální body, které vidíte na snímku, jsou společné pro všechny úrovně eh, práva regionální, místní, státní a tak dále. A je potřeba také poznamenat, že pořadí těch bodů není náhodné. Řídí se to řetězcem logických sekvencí, tedy pokud ten první bod, to znamená definice environmentálních škod, se změní, tak to bude mít dopady na všechno ostatní. Takže já přejdu rovnou k věci a řeknu, že u toho prvního ohniska, tedy definice environmentálních škod, Tady by se to mělo změnit, protože pokud se ta definice změní, reflektuje se to ve zbytku textu. Takže já se dnes ve svém příspěvku zaměřím na tři hlavní témata. Za prvé, definice poškození životního prostředí, a koncept Prahu, eh, potom rozsah aplikace a výjimky. Jinými slovy, kdy ten operátor může uniknout odpovědnosti, že má nějakou výjimku. Definice environmentální škod je poměrně restriktivní pojem. Ta definice je definicí, která zahrnuje tři konkrétní zdroje, to znamená poškození chráněných druhů nebo životního prostředí, jak se to definuje v té směrnici o habitatu, poškození vod podle směrnice o vod a poškození půdy v důsledku tedy kontaminace půdy. A to znamená výrazné riziko pro lidské zdraví. Takže ta legislativa je vlastně referenční, kde ten legislátor EU se rozhodl definovat pojem e, poškození životního prostředí tím, že odkazuje na jiné směrnice. A ta definice nezahrnuje to tradiční poškození, jinými slovy poškození statků nebo jednotlivců. Takže máme tady poškození e, přírodních zdrojů, které se řídí jak s tou ekologickou vizí, než spíš než tou antropogenickou vizí. EU se rozhodla v textu používat e, pro definici poškození životního prostředí technickou definici, ale ne právní definici. Takže je to vědecká technická definice, není to technicky právní definice. Podíváte-li se na článek 2, to vidíte tady na tom snímku, to jsou ty definice. Tam se říká, že poškození životního prostředí znamená, nějakou měřitelnou negativní změnu v přírodních zdrojích nebo měřitelné, poš- eh, měřitelné poškození služeb přírodních zdrojů, kterému může dojít přímo nebo nepřímo. A to je vědecká, vědecký jazyk, eh, kde nejsou žádná konkrétní, žádná jasná kritéria. A umožňuje to různé interpretace eh, na straně členských států v různých národních systémech. A proto zde je potřeba zavést definici, která zafixuje nějaký minimální společný jmenovatel, ale měla by to být právní definice, nikoli vědecká definice, protože dokud to bude takto, a to je vědecký společný jmenovatel, pak soudci budou mít velké potíže to vůbec pochopit. Takže problém zde je ten, že ta vědecká definice zavádí až příliš vysoké prahy pro zvažování poškození a posuzování poškození jakožto poškození životního prostředí. A e, ty prahy jsou příliš vysoké, nebude možné v podstatě v mnoha instancích ten práh vůbec překročit. Takže je to až příliš vědecké znění, nejsou tam žádné společné akce které by mohly členské státy pochopit a implementovat. Proto je potřeba opravit limity a zavést pře- precizní kritéria, aby bylo možné, že ten mechanismus odpovědnosti bude fungovat. A nejenom ten mechanismus jako takový, ale že bude funkční v čase. Protože ta ochrana je v podstatě minimální. Ten mechanismus musí fungovat. Proto eh, druhé ohnisko je právě rozsah eh, té aplikace této věci. K tomu nemám moc co říct, protože ten rozsah je navázán na tu definici a je odvislý od té definice poškození životního prostředí. Takže ta definice, která byla vyjednána, kterou legislátor vybral, protože ten rozsah pak vlastně je takovou logickou sekvencí definice. Definice a rozsah jsou dvě strany jedné mince. Je to příliš úzké, protože aktivity, které určují poškození životního prostředí, jsou pouze ty zmíněny v příloze 3 této směrnice, eh, což pak determinuje výrazné riziko pro životní prostředí jako takové. Ta směrnice, respektive ten seznam a uvedené podmínky, co se týká provozování a pokračování v těchto aktivitách, to znamená autorizace, registrace, zvláštní podmínky a tak dále, tak pokud dojde k poškození biodiverzity, tak ta metoda individualizace a výběru toho, jaké ty odborné aktivity mohou být, vlastně už nebude platit. Protože odpovědnost se rozšiřuje na jakýkoliv druh možné činnosti, kde je možné prokázat vinu nebo, nebo, nebo nedbalost. Takže ehm, toto je takové umělé prodloužení toho rozsahu, protože tady dáváme členským státům možnost zvažovat aktivity i jiné, než ehm, jaké jsou uvedené v příloze 3, co do nedbalosti e, operátora, takže to je negativní dopad e, a to dobrovolné rozšíření tohoto by bylo, že by se ta disparita mezi členskými státy ještě zvýšila, protože některé kompetentní orgány budou muset eh, řešit více případů než jiné a v podstatě by to jenom zvýšilo disharmonizaci. A teď chci hovořit o tom posledním ohnisku, což je tady ten případ eh, těch eh, výjimek, to znamená, kdy se operátor může vyhnout odpovědnosti. Jsou tu v podstatě dva druhy derogací těchto výjimek, to znamená výjimky jako takové a obrané prostředky. A to jsou dvě různé věci. Podíváte-li se na článek 4, to vidíte teď na snímku, tak uvidíte, že v tomto ohledu se eh, z odpovědnosti vylučuje poškození v důsledku změny klimatu, kdy není možné určit kauzalitu která je takovým nexusem mezi autorem škody a tou škodou jako takovou. To třeba, já nevím, kyselý déšť nebo difuzní, poluc, eh, ne, difuzní znečištění nebo něco takového. Tam není ta kauzalita v těchto případech. Tak to je jeden případ a pak jsou ještě jiné výjimky, například eh, vyšší moc, nebo ozbrojený konflikt, občanská válka nebo přírodní jevy, kde ten operátor není odpovědný. Takže to jsou všechno výjimky, které jsou vlastně povinné. Ale odpovědnost se také vylučuje v případě například úniku ropy nebo jaderné katastrofy za předpokladu, že to je pokryto mezinárodními úmluvami v příloze 4. Ale musím také říci, že ty úmluvy nejsou vůbec efektivní. A pak je tady tedy ještě ta druhá kategorie eh, těch výjimek a to jsou ty takzvané obrané prostředky a ty jsou volitelné. To neplatí jaksi na věčné časy, tady jsou v podstatě dva případy, to znamená obraný prostředek na základě jaksi povolení a obraný prostředek na základě stavu věci. Na základě toho povolení je v podstatě emisní událost, která je vyloženě povolena národními orgány nebo členským státem za účelem výroby třeba nějakého produktu nebo emise nějaké substance jako takového. Třeba dejme tomu nějaký provozovatel nějakého odpadního zařízení, který provádí svou činnost v důsledku explicitního povolení členského státu nebo příslušného úřadu. A potom tady je tedy ten obraný prostředek na základě stavu věci, Tady jde o to, že ten operátor není odpovědný za škodu, protože, protože používá produkt, který nebyl tehdy schválen. Eh, a nebo nebylo jasné, že když ten produkt byl třeba uváděn na trh, že bude mít takovéto škodlivé dopady. Protože stav věci, stav poznání tehdy byl takový a takový. Například producenti GMO nebo ti, kteří využívají nanotechnologie v produktech, mohou být příkladem tohoto. No a v tomto případě ten problém toho, toho systému, této směrnice je ten, že to není založeno na eh, té změně důkazního práva a není zde zavedena ta, ta striktní odpovědnost v důsledku změny důkazního práva. To znamená, že členské státy mají naprosto volné ruce. Mají až moc svobody a de facto členské státy budou používat eh, jiný druh odpovědnosti, který je méně nákladný. Takže podle mého názoru tyto, tyto obrané prostředky nejsou příliš pozitivní co do harmonizace. Já jsem se pokusila na tomto snímku pochopit, jaký je poměr eh, a proč, a eh, pardon, ne, jaký nějaký je poměr, jaké rácio, omlouvám se, Eh, proč je, proč je EU zavedla. Je zde otázka rovnosti a otázka vyváženosti. Hm, ta rovnost není spravedlivé eh, někoho penalizovat na základě činnosti, o které nebylo známo tehdy, když ta činnost probíhala, nebo když se něco produktovalo, že to bude tak škodlivé. Ale na druhou stranu je potřeba s tou produkcí skoncovat, protože jinak neexistují žádné jiné pobídky pro ukončení potenciálních škodlivých činností. A pak je to otázka vyváženosti, což je to věčné dilema mezi hospodářským růstem a rozvojem na straně jedné a na straně druhé, mezi ochranou životního prostředí. Takže ty obrané prostředky umožňují až moc volnosti členským státům a ve finále to raison d'être těchto obraných prostředků je tak trochu paradoxní, protože pokud eh, přemýšlíme o tom, že se nacházejí v standardu, který má eh, zajistit platnost principu ten, kdo znečistil, za to zaplatí. Takže jsou zde překážky pro implementaci. Když někdo čelí environmentálním škodám, není možné kohokoliv vylučovat z, té poleviní, z toho poleviníku, i když tam není vyloženě stanovena vina. A e, ty škody by měly být vždy jaksi kompenzovatelné. No a v neposlední řadě je potřeba pokrýt také to riziko dalšího vývoje. Tato směrnice vůbec nezvažuje tento druh škod v důsledku dalšího rozvoje. Například pokud třeba ten operátor eh, je odpovědný třeba v případě, kdy prováděl nějakou konkrétní činnost, u které existuje riziko, že eh, způsobuje znečištění, anebo že ten znečišťující efekt eh, této činnosti se může v čase dále vyvíjet, zhoršovat. To je to riziko. A tato směrnice toto riziko vůbec nezvažuje. Zvažuje to například eh, německé právo, tam se tomu říká Entwicklungsrisiko, znamená vyloženě riziko vývoje. A myslím, že by nebylo špatné toto do této směrnice integrovat. No a teď už se dostávám k závěrům. Co se týká tedy těch Prahů, což bylo první téma, eh, které jsem měl zpracovat, tak ten pojem škod na životním prostředí by měl zahrnovat nějaký reálný systém minimálních Prahů a jejich odstupňování se stejným prahovým systémem, který by mohly využívat nejen členské státy, ale také regiony, případně veřejné zprávy. A to odstupňování by mělo být regulováno podle eh, různého užívání a různých médií. A ta stupňovací metoda by měla zajistit respektování principu, že ten, kdo znečištil, to zaplatí, principu subsidiarity a mělo by to reflektovat také veřejnou participaci neoficiálních aktérů, což je velice důležité pro implementaci této směrnice. Za druhé, eh, rozsah eh, působnosti, to je příliš úzké příliš omezující v této směrnici. Je potřeba tu působnost rozšířit. No a nakonec výjimky a obrané prostředky, to oslabuje e, ten režim odpovědnosti za škody na životním prostředí, protože akcentují vlastně divergenci a omezují odpovědnost. Ty obrané prostředky ponechávají až příliš manévrovacího prostoru členským státům, aby tyto rozhodly zda je využijí nebo ne. A tím pádem, eh, zatímco by měli posilovat harmonizaci, dochází zde vlastně k vyostřování různosti národní legislativy v členských státech v tomto smyslu. Děkuji vám mnohokrát za pozornost, dámy a pánové. Děkuji za vaši analýzu a ta vysvětlení a Eh, takže eh, ne, způsobila jste velkou škodu na hodinách, jenom dvě minuty to byly, takže teď má slovo pan Javor, předseda výboru Envy. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat řečníkům, kteří se dostavili a rád bych okamžitě předal slovo dalšímu pozvanému hostu i, i, i Kristel Dešme z Maastrichtské univerzity a bude hovořit na téma solventnosti provozovatelů a, a pojištění v případě tedy e, finančních záruk, od e, režimu finančních záruk a nebo jiných možných e, specifických fondů. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Já chtěla bych poděkovat za pozvánku, abych pohovořila o těch povinných finančních zárukách asi bych nebyla akademikem, pokud bych eh, nezačala s teorií. Zabývala jsem se směrnicí eh, té environmentální odpovědnosti a zaměřila jsem se právě na ekonomické aspekty. V podstatě se zabýváme tím, jak jednotlivci reagují na změny v legislativě a také za jakých okolností se může navýšit tedy eh, sociální blaho. Takovým východiskem té ekonomické analýzy environmentální legislativy je to, že činnost provozovatele, který eh, může být, řekněme, sociálně přínosný, může poškozovat prostředí, ale eh, jak si tento znečišťovatel právě tuto oblast nebere v potaz, to nazýváme externalitou. To následně jak si snižuje sociální eh, blaho a dobrý stav. V tom případě využíváme tyto občanskoprávní eh, delikty. Znamená to, že se internalizují externality a musí dojít tedy eh, k náhradám. V podstatě tu máte dvě možnosti v rámci těch deliktů které, eh, eh, kterými jsou tedy buď otázka nedbalosti, anebo té odpověd, objektivní odpovědnosti. Máme tu tedy um, právě tu otáz, určitou preferenci pro tu oblast striktní odpovědnosti, eh, která se většinou ubírá řešení případu a vysvětlím následně. Provozovatel bude mít určité pobídky, aby tedy uh, prověřil tu otázku náležité péče, tedy míru, e, jakou snahu vynaložil, aby mohl být jaksi vyloučen případným soudem z té odpovědnosti. V podstatě e, ten provozovatel bude chtít jaksi e, nepřeje vzít na sebe odpovědnost, takže mm, bude do té míry obezřetný, aby nenesl tu následující odpovědnost ale zdá se, že i soudy mohou stanovovat tu, řekněme, optimální úroveň, od kdy pak dochází k na, povinnosti nahrazovat škody. V otázce té striktní odpovědnosti, tady by provozovatel musel být zodpovědný. Vždy by byl zodpovědný, nebrala by se v potaz ta náležitá péče. A, a musel by tedy prověřovat ta opatření i nad ten, nad tou úrovní náležité péče, musel by přijímat i kroky v rámci preventivní péče, to vše by muselo být tedy přínosné, takže bychom tu měli tu optimální obezřetnost ale u těch nebezpečných činností je pak velice důležité, aby ten možný znečišťovatel přistoupil ke všem opatřením i ty, které by soud nemohl zahrnout. A to nazýváme tedy míru činnosti. U těch nebezpečných činností je lepší tedy jít cestou pravidla striktní odpovědnosti. Nicméně pak je tu ještě ta úroveň oblasti insolventnosti. Tam se nemohou tato pravidla uplatňovat v případě, že existuje existuje riziko insolventnosti. Pokud provozovatel již předem ví, že by mohl způsobit environmentální škodu a ta škoda by byla tak rozsáhlá, že ji nemůže uhradit, tak by se prohlásil za insolventního a už by tu nebyly žádné ani možné pobídky pro míru obezřetnosti. To znamená, z teoretického hlediska ten režim objektivní odpovědnosti by se nemohl zavádět bez eh, nějakých tedy finančních záruk. A mohlo by to být ještě horší, mohlo by to narušit právě i ten princip eh, obezřetnosti. Pokud tedy předem budete vědět, že nemůžete uhradit tu škodu, tak prostě vůbec nebudete opatrný, nebudete mít žádnou snahu. Samozřejmě, že je velice pěkné předkládat teoretické myšlenky, ale praxe může být pak mnohem eh, složitější. Už eh, v roce 2004 eh, se zavedly tedy povinné Eh, podmínky a environmentální nevládní organizace byly pro povinné finanční záruky, nicméně členské státy byly tak nějak rozpolceny, Evropská komise byla proti návrhu a e, nechala celou tuto záležitost na řešení e, na členských státech. E, v té době, v roce 2004, také ještě neexistovala dostatečná finanční záruka pro finanční škody. Trh nebyl dostatečně rozvinut na tomto základě eh, se došlo vlastně k takovým poměrně skromným praktickým řešením. Článek 14 příslušné směrnice stanoví, že členské státy stanoví opatření, která mají povzbudit k rozvoji finančních nástrojů finančních zárok, aby umožnili provozovatelům používat finanční záruky na krytí jejich odpovědnosti. Nicméně nespecifikuje se tu rozsah, eh, druh ani intenzita těch požadovaných pobídek. Takže členské státy šly různými mm, směry, některé šly cestou informačních kampaní, jiné měly legislativu, která, kterou bylo třeba uplatňovat. Osm členských států zavedlo povinné režimy finančních záruk na národní úrovni, jiné členské státy upřednostnili dobrovolný přístup ty členské státy, které přijaly povinné finanční záruky, tam ten práh po rozpuštění těch požadavků na záruky a částky e, záruk byly hodně odlišné a mají také odlišné e, skupiny výjimek. Takže je třeba tady zhodnotit, který z těchto přístupů je efektivnější než se tedy eh, stanoví nějaké možné celoevropské řešení. Komise revidovala již dvakrát to, zda by bylo lepší mít harmonizované povinné finanční záruky. Poprvé to bylo v roce 2010 tehdy, ale to bylo ještě příliš předčasné cestou harmonizované povinné finanční záruky. A pak v roce 2016 v rámci hodnocení eh, refitu tady se dospělo k závěru ze strany komise, že eh, harmonizované finanční záruky by byly tedy upřednostnitelnější ale asi na celoevropské úrovni by to byl eh, slabý požadavek. Trh se sice eh, rozvíjel po eh, celé Evropské unie, ale tedy ty národní vypracované ehm, postupy na míru by byly lepší. Těžko by se ale pak zabraňovalo těm, nebo řešili ty nehody velkých rozměrů Dále je tu velký eh, rozdíl mezi doporučením pro členské státy, kdy se tedy povzbuzují ti provozovatele, aby měli finanční záruky, a pak harmonizace prostřednictvím třeba pojištění. Například v doporučení týkající se břidlicového plynu Článek 12.2 stanoví, že členské státy by měly zajistit, že provozovatele budou mít finanční záruky či příslušné prostředky na pokrytí eh, odpovědností za environmentální škody a směrnice eh, o bezpečnosti v pobřežních vodách má podobná ustanovení. Možná tady se tu jak si ztratila příležitost zapracovat takové po, eh, to povinnosti i tady v této E, směrnici o odpovědnosti existují určitá opatření a měla by tu být stanovena minimálně povinnost. Bohužel to riziko insolventnosti je reálné. Já bych chtěla připomenout případ Kolontar z Maďarska z 4. října 2010, kdy maďarská vláda vynaložila přibližně 128 milionů eur na vlastně sanaci které přispěl vlastně provozovatel částku 40 tisíc eur. A pak ještě nehoda Merdik v nízozemsku z 5. Eh, ledna 2011. Finanční záruka nebyla adekvátní a místní vláda dokázala pokryt pouze malou část, přibližně 50 milionů nákladů na sanaci. Takže 5 tedy. Pokud dojde ke škodě na životním prostředí, tak ty náklady mohou být opravdu obrovské a to riziko insolventnosti je opravdu reálné a otázka tedy objektivní odpovědnosti, ta by, tento režim by se neměl zavádět bez dostatečných finančních záruk. Tedy spod, eh, provozovatel by měl mít prostředky na nápravu a ten princip znečišťovatel platí by eh, se měl uplatnit. Existují různé finanční záruky, nejen pojištění, což je zřejmě ten nejlepší nástroj. Podle příslušných okolností to mohou být i dobrá jiná opatření, jako bankovní záruky, samopojištění, sdílení eh, rizika nebo speciální fondy, či možná ještě takové kontroverznější odhalování těch fiktivních podniků. Um, to je ale eh, takový uh, přístup, kdy si nepřejeme být vyloženě uh, striktní. Samozřejmě, že i podniky se přeji eh, zapojovat eh, do této oblasti, ale je určitě lepší mít něco, než nemít vůbec nic. V oblasti finančních záruk je třeba hovořit ale o určitých eh, Prazích a některé podniky s nízkými riziky by mohly mít výjimky, ale je tu celá řada příležitostí, celá řada možností, nad kterými se můžeme zamýšlet. Myslím si také, že je třeba si uvědomit, pokud tu hovoříme o pojištění, tak to pokryje pouze část rizika. Není to úplně vše kompletní a pak je tu otázka ještě morálního hazardu. Je třeba vědět, že některé společnosti budou mít určité prahy omezení či výjimky či jiné podmínky pokud se půjde cestou povinných finančních záruk, jsou tu, vyvstávají tu určité otázky, na které třeba nalézt odpověď, jako kteří provozovatelé budou muset čelit těm nezbytným povinným finančním zárukám, za jakých okolností budou které nástroje způsobitele, na základě jakých podmínek, zda umožníme určité výjimky, jako například podnikům, které uplatňují EMAS. Um, mm, na závěr tedy eh, se dostávám k zhodnocení. Jak jsem již předeslala, chci to ještě zopakovat, eh, absence těch povinných finančních záruk eh, je škodlivá, protože um, mohou tito provozovatele vlastně eh, ne, nebýt vůbec obezřetní, nejsou obezřetní a nevěnují tedy v žádnou péči a pozornost možným škodám a nehodám. A mm, Otázka tedy té objektivní odpovědnosti by se měla uplatňovat vždy za podmínky povinné finanční záruky. A je třeba také nastolit určitou rovnováhu mezi náklady a přínosy té ochrany proti nemožnosti, jak si kompenzovat ty vzniklé škody. Já vám děkuji za pozornost. Já vám děkuji za tuto jasnou prezentaci a pro další panel zase předávám slovo panu Kavadovi. Děkuji za to detailní vysvětlení a nyní bychom chtěli sem přizvat zástupce eh, skupiny eh, eh, hospodaření s přírodními zdroji z průmyslu, což je skupina ad hoc a z Federace evropských asociací pro řízení rizik. Máme zde dva řečníky, nejprve pan Pireda a poté pan Kanameras. Omlouvám se, každý dostanete pět minut. Děkuji. Thank you, Mr. President. Good afternoon, honored committee. Dobré odpoledne, vážený pane předsedo. Jmenuji se Mirko Pireda a vedu eh, v naší organizaci právní a strategické oddělení a dnes eh, hovořím za eh, skupinu ad hoc Industrial Natural Resource Management Group. Tato skupina eh, to je velká společnost, která působí v Evropské unii a na celém světě a je, my jsme tedy e, součástí skupiny, Mm, výkonná ředitelka Barbara Goldsmith bohužel dnes nemohla eh, být eh, zúčastněna, ale ráda zareaguje na veškeré otázky, které se týkají tohoto prohlášení. Vzhledem k omezení času, tak dnes bych chtěl pouze zdůraznit pár bodů z našeho písemného dokumentu a poskytnu pár základních informací o naší skupině a o naší obšírné činnosti v oblasti působení této směrnice a poté druhou část chci věnovat našim názorům, jak ta předmětná směrnice funguje a kudy se obídat, obídat do budoucna. Takže ad hoc Industry National Resource Management Group obsahuje eh, několik společností, které vstupují do různých sektorů. Tato skupina pracuje na praktických dopadech implementace směrnice, Eh, od samého počátku eh, jsme v tom aktivní, v naší činnosti. My máme co dočinění s různými subjekty, jednáme i s Evropskou komisi, především s EG životním prostředí, s řadou členských států, s dalšími asociacemi, různými podnikatelskými asociacemi. A takže tato směrnice podle nás docela funguje a v podstatě plní své cíle zamýšlené cíle, podle nás. Musí mít ale více času, tak abychom kolektivně mohli eh, si vytvořit nezbytné nouha prostřednictvím eh, příkladů, případů, eh, které musíme vyhodnotit. Jinými slovy, Možná existují způsoby, jak lépe si vyměňovat praktiky a bez toho, aniž bychom museli zrovna měnit směrnici. Eh, tato směrnice se zaměřuje na prevenci a právě tam eh, eh, se zde chceme působit i my, předcházet tedy haváriím a incidentům. Komise pracuje tvrdě na tom, aby se zajistila pozitivní implementace v celé Evropě a zde již Mm, hodně to udělá, ale ještě hodně nás toho čeká, mm, tak jak i e, píšeme v tom našem písemném dokumentu. Od doby účinnosti směrnice tak naše skupina extensivně pracuje na mm, tom, abychom měli předvídatelnou, vyváženou implementaci. A my chceme usnadnit takto i komunikaci v rámci průmyslu se státními orgány a dalšími subjekty. Naše skupina je názoru, že směrnice je vhodná vzhledem k cíli, to znamená prevence a náprava ekologických škod. Vzhledem k tomu, že zde máme celou řadu dalších směrnic, mezinárodních úmluv, členské státy mají své také vlastní zákony. Takže revize výsledků z průzkumu na straně operátorů nám ukázala toto. Velké podniky jsou si vědomy eh, pole působnosti aplikace této směrnice. Řada podniků již i podnikla systematické vyhodnocování svých provozů tak, aby zjistila, kde potenciálně by mohla nést odpovědnost ve smyslu směrnice. Většina, většina subjektů si myslí, že E, příloha 3 je e, vhodná a e, téměř všichni respondenti sdělili, že i ten požadavek na evropské pojištění nebo na ty garance, ten pan evropský režim je nutný a že, je, že ty obrané prostředky jsou důležité také a v žádném případě ne, neumožňují tomu provozovateli obejít svou odpovědnost. I v roce 2016 komise a parlament e, e, přišli s určitými problémy s implementací, ale skupina souhlasí se zjištěními komise, to znamená nedoporučovat novelizaci této směrnice. Abychom zmírnili problémy, tak je třeba zvyšovat povědomí, šířit osvětu, vyjasnit koncepce, ty různé instituty, jako ty prahové hodnoty a podobně. Zde je třeba neustále se snažit rozvíjet Eh, eh, především eh, informace, získávat informace. Dále skupina přijme kroky, aby i rozpracovala prioritní oblasti, které jsou obsahem toho programu komise 2017 až 2020, abychom měli dostatečné podklady, informace, abychom mohli si vyměňovat informace o nástrojích a podle toho utvářet ten režim toho finančního zajištění. Dále Náš písemný dokument také hovoří o tom, že eh, naše komunita neustále eh, se angažuje v aplikaci směrnice a především eh, v praxi vyměňuje si informace se státními veřejnými orgány. Víme, že zde existují různé názory na efektivitu E, této směrnice, zdali existují rovné podmínky v celé Evropě, zdali jsou potřebné novelizace směrnice, zase se různí názory, ale vzhledem k tomu, že my máme informace z praxe, tak naše skupina doporučuje, aby že bude lepší, když se Evropské společenství zaměří na efektivní implementaci stávající směrnice a bude, když se bude podporovat ten víceletý pracovní program a ne lepší, než provádět nějaké předčasné ukvapené změny novelizace. I zde my se těšíme, že budeme moci s vámi na tomto spolupracovat a děkuji za pozvání. Merci, Děkuji, pane Piredo. Ano, já se omlouvám, že jsem vám musel omezit čas, ale je třeba abychom splnili časový eh, plán eh, tohoto slyšení a určitě mm, všichni mají ten dokument, ve kterém eh, si mohou vše přečíst. A nyní pan Kamera se stejný čas, pět minut lituje, ale musíme respektovat čas. Máte slovo. Dámy a pánové, poslanci, poslankyně, zástupci Evropské komise, je to pro mě Eh, výsada, tedy pro generálního tajemníka eh, Evropské eh, federace rizikových manažerů, dnes se zde vyjádřit v Evropském parlamentu. Ferma Eh, před, zastupuje tedy 4800 mážerů eh, rizik eh, a operátorů, kteří tedy mají na starosti tuto směrnici a proto děkuji za pozvání. Připomínám, že firma představuje profesi řízení rizik, profese řízení rizik a pojištění v Evropě. Tito, kteří mají na starosti rizika, tak musí nejprve analyzovat rizika a poté je řešit. Prevence a ochrana ze své povahy jsou jaksi centrem naší profese a z tohoto titulu se nás týká řízení, především řízení ekologických rizik. Já chci vám ukázat, jak tato směrnice přispěla pozitivně právě eh, do eh, mm, ekologické politiky EU a že je třeba podporovat především prevenci pro to, abychom snížili tato rizika. My souhlasíme se závěry komise, podle kterých směrnice eh, podpořila vývoj hm, ekologických politik v EU, zavedla nové instituty v právních řádech členských státech a i má to velkou přidanou hodnotu, protože zde aplikují principy, které jsou stejné pro všechny, jako ten, kdo znečišťuje platí, nebo je společná definice škod na životním prostředí. Členské státy E, i zjišťují, jaký potenciál má tato směrnice. Třeba Francie a Španělsko, ty již mají různé manuály, třeba jak vypočítávat škody, ztráty členské státy získávají know-how. To je třeba podporovat a skonsolidovat, eh, ale neprovádět eh, nové změny. To není nutné. A eh, tato směrnice také měla pozitivní dopad na rozvoj pojištění pro případy škod na životním prostředí. Tento trh se vyvíjí a nabízí konkurenceschopná řešení a produkty několik studií eh, z oblasti tedy eh, eh, pojištění, jako pojišťovní ING a další, nám to podporují, tuto tezi. A prevence incidentů havárií, to je v zájmu všech, samozřejmě v mm, zájmu občanské společnosti, státu, provozovatelů a mm, opatření prevence je třeba upřednostňovat, abychom redukovali rizika na životním prostředí i vyhodnocování případy ztrát e, v době e, pro případy incidentů, tak zde je třeba především, to je důležité pro to, abychom přijali ty správné investice, abychom snižovali rizika e, v, jaksi v zájmu prevence. Například, když se spolupracuje s místními samozprávami, tak podniky systematicky budou chránit floru fauny, bude třeba, floru bude chránit tím, že bude vysazovat různé školky, také i bude třeba pravidelně eh, čistit eh, řeky a potoky a bude odstraňovat eh, ta, ty nánosy, které se tam vytvořily a bude recyklovat. Zájem rizikových manažerů je vidět ekologické riziko v podniku a mm, minimalizovat ho tedy na minimum, na minimum a zaměřovat se na prevenci a ochranu a mm, reziduální riziko. Je třeba ten, to reziduální riziko, které tam zbyde, je třeba převést na pojišťovny. Samozřejmě to je specifické pro každý podnik, nakolik je třeba se pojistit a proto, eh, ale ten, ten trh, tedy pojišťovnictví, funguje dobře na dobrovolné bázi, protože odměňuje ty dobré praxe, ty dobré podniky a vytváří produkty na míru, protože E, podniky v Evropě v tomto i v, té, v tom riziku jsou velice rozličné. E, schopnost e, investovat do řízení rizik, to je třeba upřednostňovat. Firma mm, je zneklidněna tím, že by se vytvořil obligatorní systém záruk, protože to by nesnížilo frekvenci incidentů a jejich závažnost. A na druhé straně ale by to ovlivnilo i ty možnosti investovat v podnicích do řízení rizik tedy vnutit takovou obligatorní eh, garanci na základě, což by se opíralo o maximálně možné ztráty v případě incidentu, tak to v nás zbuzuje určité otazníky technické, jak určitou částku této záruky a aby do toho nevstupovalo nějaké své volné rozhodování. Ten trh, e, pojišťovnický trh přece bude schopen v každém podniku poskytnout takové ty stropy, 100 milionové stropy. A pokud podnik by měl poskytovat takovou tu záruku a zároveň bude muset investovat do ekologických opatření, no tak to bude mít dopad na jejich konkurenceschopnost. Takovéto finanční záruky již existují v několika státech, a to především e, pro účely sanace, třeba po té, co skončila někde e, těžba nebo výroba ale eh, ty garance eh, jak si jsou dost těžko získatelné, protože zde, eh, zde existuje takový laxní přístup k tomu angažovat se dlouhodobě. A zde, mm, mm, aby finanční instituce byla schopna poskytovat garance takovém podniku, tak musí mít určitou předvídatelnost a mm, odhadnout čas. Takže zde často je to nemožné, aby ty podniky vůbec takovou záruku získaly. Všichni dobře víme, že jeden z hlavních cílů této směrnice je prevence škod na životním prostředí a poskytování finančních záruk nesníží ani toto riziko pro životní prostředí, ani frekvenci těchto rizik. Je třeba se zaměřit tedy na podporu podniků, aby mohli investovat do prevence, do ochrany a do řízení rizik. E, závěrem. E, firma podporuje pracovní program komise, E, jsme přesvědčeni, že pomůže všem, ať jsou to provozovatele, subjekty, orgány, aby mohli co nejlépe aplikovat směrnici. Fermat si myslí, že tento dialog by tak měl se zaměřovat především na prevenci a ne na, na to financování, aby, na propagaci těch dobrých postupů a Eh, musí to být eh, příležitost eh, ukázat, že zde bad regulation existuje, je třeba respektovat principy subsidiarity, proporcionality a je třeba maximálně využít stávající normu bez toho, aniž bychom zaváděli nové požadavky. Tím vyšleme, vyšleme pozitivní signál podnikům. Děkuji. Thank you very much. Děkuji oběma řečníkům a Teď budeme pokračovat v diskuzi. Dám slovo panu Lajemu Cashmanovi, sernímu právnímu expertovi v DG Environment Evropské komise, aby si vzal slovo a aby nám osvětlil, jak to vypadá s nedávno přijatým pracovním programem komise na e- téma ELD. Máte slovo, pane Kešmene. Děkuji mnohokrát. Já bych začal tím, že poděkuji oběma výborům za to, že komisi dali příležitost říct pár slov o našem víceletém pracovním programu. My si toho velice, velice vážíme. Očekáváme, že ten program poběží od roku 2017 do roku 2020 a že to bude navazovat na implementační zprávu Komise o implementaci této směrnice a o paralelní hodnocení refitu, což už bylo zmíněno. Hodnocení refitu naznačuje, že směrnice o environmentální odpovědnosti eh, plní v podstatě malou část svého potenciálu pro eh, zabraňování environmentálním škodám a prevence. Bez změny té směrnice bylo navrženo, že je, je možné podniknout několik konkrétních kroků na zlepšení její působnosti a právě v těchto akcích ten pracovní program eh, má své zaměření. Ten pracovní program zahrnuje tři principiální pracovní oblasti. Ta první oblast se týká toho, čemu říkáme základ důkazů, to znamená, jak ta směrnice v praxi funguje v jednotlivých členských státech. My jsme přesvědčeni, že zde jsou stále výrazné mezery v informacích o fungování této směrnice. Jeden příklad se týká počtu incidentů a nehod, které mohou eh, jaksi tu aplikaci směrnice eh, vynutit. Některé členské státy mají seznam těchto incidentů nebo nehod, ale mnoho členských států nic takového nemá, což vyvolává otázky k tomu, kolik vlastně případů může způsobit využití této směrnice napříč EU. Takže eh, na konci loňského roku jsme zadali jednomu vnějšímu dodavateli, aby nám pomohl podniknout několik činností na zlepšení eh, toho dokazování. Jedna z těchto činností byla vyvinout, otestovat a implementovat informační systém pro zaznamenávání možného poškozování životního prostředí v souvislosti s touto směrnicí a to by pak mohlo být využito k tomu, aby se členským státům pomohlo zlepšit implementaci té směrnice. Rovněž eh, jsme se zaměřili na vývoj sady indikátorů, ohledně toho, jak ta směrnice funguje v praxi v jednotlivých členských státech. A to zapadá do další iniciativy komise, tedy do tzv. Environmental Implementation Review. U této iniciativy se zaměřujeme strategičtěji na to, jak se implementuje naše environmentální legislativa v jednotlivých členských státech a snažíme se identifikovat klíčové oblasti pro zlepšení. Už jsme vyprodukovali první sadu specifických zpráv pro jednotlivé státy, to bylo dříve v letošním roce. Mezi te- ostatními tématy jsme se zaměřovali také na právě otázku o směrnice o environmentální odpovědnosti, takže se snažíme zlepšit naši zpět, zpětnou vazbu pro členské státy, jak vnímáme fungování této směrnice na jejich území. A za tím účelem se snažíme zlepšovat ten za indikátorový základ pro jednotlivé členské státy. Druhá oblast, kde pracujeme, kterou pokrývá ten víceletý pracovní program, to zahrnuje podpůrná opatření pro členské státy. To zahrnuje otázky jako po podporu, pomoc a různé školicí programy. V první fázi, která e, trvala e, od roku 2017 a potrvá až do roku 2018. Tam bychom se chtěli zaměřit na rozvoj lepšího společného porozumění klíčovým konceptům, které se v té směrnici nacházejí. E, ostatní řečníci hovořili o některých těchto otázkách, které se týkají například e, pojmu poškození životního prostředí, poškození biodiverzity konkrétně e, tady zaznělo, takže doufáme, že Budeme spolupracovat s členskými státy a experty na vývoji lepšího porozumění těchto konceptů, což pak položí základ pro účinnější implementaci té směrnice jako takové. A zaměřujeme se také na další aktivity v rámci této všeobecné práce. A poslední oblast, na kterou se zaměřujeme, se týká finanční bezpečnosti. Tady jsme už o tom hodně slyšeli. Přičemž ten pracovní program, zejména teď, se zaměřuje na projekty podnikané eh, sítí Impel, která zajišťuje eh, finanční zajištění, finanční bezpečnost. A tento projekt vznikl v důsledku eh, obav mnoha členských států tom smyslu, že daňoví poplatníci v těch členských státech eh, údajně museli platit za museli platit ty náklady za vyčištění životního prostředí v různých okolnostech, mimo jiné za okolností taky, které jsou jmenovány v této směrnici. Experti aktuálně studují praktické způsoby, jak pomoci členským státům lépe identifikovat eh, ty nejlepší postupy pro zajištění finanční bezpečnosti pro ty jednotlivé okolnosti a jak všeobecně za to zlepšit roli finanční bezpečnosti jako takové v souvislosti s, se směrnicí ELD. Ale také v souladu, eh, tedy v souvislosti s jinými nástroji pro životní prostředí EU, například v oblasti odpadu nebo průmyslových emisí. Náš pracovní program je rolující pracovní program, není vůbec fixovaný na příští roky, může být revidován nebo dále rozvíjen. A to se bude dít e, za spolupráce s členskými státy a e, samozřejmě také za spolupráce s ostatními zúčastněnými stranami, včetně mimo jiné těch, kteří, někteří z nich tady dnes odpoledne mluvili. To je vše, děkuji vám za pozornost. Děkuji. Díky, že jste dodržel čas. A tím se dostáváme k prostoru pro otázky na řečníky. Takže máme nějakých 20 minut na otázky a odpovědi. Takže teď mají slovo ostatní účastníci. Eh, kdo se chce na něco zeptat, tak už vidím dva dotazy. Navrhl bych, že si združíme několik otázek dohromady a pak dáme prostor pro odpovědi. Takže prosím, eh, nejprve paní Hautala. Máte slovo? Děkuji. Já jsem tehdy, když se ta směrnice zaváděla, byla členkou tohoto výboru, takže je velice zajímavé vidět, eh, jaké jsou dopady, jaké jsou výsledky té práce. Pokud se nepletu, tak eh, Komise si myslí, že implementace bude dostatečně zlepšena. Eh, řekněme, tím, že budeme radit a interagovat s členskými státy na téma lepší interpretace směrnice. A pokud správně chápu, naši odborníci chtějí legislativní změny. Možná by experti a komise se mohli pobavit o tom, co je potřeba změnit v legislativě. Mám na mysli zejména ty definice a pak také ty obrané prostředky. Pokud mi tady něco neuteklo, tak eh, jsem si nevšimla, že by pan Kešmen o těch obraných prostředcích hovořil. Je potřeba tyto doložky změnit? Nebo, já nevím, je potřeba to úplně škrtnout z té směrnice, tedy ty, ty, tu, tu, ten obraný prostředek na základě povolení a na základě tedy aktuálního stavu věci. Děkuji. Samozřejmě mm, řečníci mohou reagovat také jeden na druhého, protože se objevily různé názory k jednotlivým tématům. A teď bych dal slovo tam pánovi vzadu, který se chtěl na něco zeptat a poté mohou padnout i odpovědi. Já jsem Peter Teffer, já jsem novinář z EU Observer. Jeden eh, z případů největšího poškození životního prostředí za poslední roky je znečištění ovzduší. A jen velice těžko lze popírat, že na to mají svůj podíl eh, automobilky, které produkují dýzlová auta, která emitují příliš mnoho. Chci se zeptat komise, zda by eh, směrnice ELD mohla být využita, tedy ptal jsem se na to, zda můžeme tuto směrnici využít k uvalení sankcí na automobilky a bylo mi řečeno, že ne, protože znečištění ovzduší prý není součástí té směrnice. Eh, myslí si komise, myslí si poslanci, myslí si řečníci, že by ta směrnice měla být změněna, aby zahrnovala také kvalitu ovzduší, eh, aby ta hrůza, ke které došlo, mohla být jaksi, aby se jí mohlo být vyhnuto do budoucna. Děkuji. Z mé strany eh, já vám na to mohu zareagovat jako zpravodaj eh, z výboru Envy. Eh, mohu vám říct si to, že naše pozice je, že bychom směrnici ELD měli rozšířit a měli bychom do ní zahrnout také kvalitu ovzduší, což je jeden z hlavních nedostatků aktuální směrnice ELD, protože to neumožňuje zavést jaksi tu kauzalitu mezi automobilkami a jejich znečišťujícími vlivy. A tím pádem není možné eh, zavést řádný program pro odpovědnost v této oblasti. Takže my jsme pro, aby kvalita ovzduší a znečištění ovzduší byly začleněny do směrnice ELD. Ale nebude to jednoduché. narážíme na dost výrazný odpor. No a teď bych rád dal slovo pro odpovědi. Vlastně nevím pořádně komu, nevím, kdo se z řečníků nebo z komise chce přihlásit o slovo. Tedy byly to otázky Heide Hautala. No reactions. Nechce zareagovat nikdo, zdá se. Is, as you might have heard, um... Takže jak jste uh, zaslechli, můj názor je odlišný. Já jsem přesvědčená, že jsou tu určité věci, které by se měly změnit, jako ta definice škody na životním prostředí, která je uh, příliš vědecká a není to příliš v souladu, ale chápu, že je tu určitý politický problém. Není jednoduché změnit eh, samotný text, eh, který má více než 18 let, ale celý ten proces již trvá několik eh, desítek let a na stole máme mnoho návrhů, které již byly mnohokrát měněny a ten nátlak ze strany eh, průmyslu, podniku a pak i vlastně nevládních organizací, to je známé a je to už dlouhodobé. Takže pokud není možné politicky změnit ten text, tak je, by mělo být možné integrovat v jiných eh, směrnicích tu možnost eh, snižování škod. Eh, to je otázka politického rozhodnutí. Zaintegrovat to například v případě těch možných prostředků, prostě to zapracovat do textu jiných směrnic. Směrnice o průmyslových emisí z roku 2008, tam je článek 2 odstavec 7. ELD je dostatečně rozsáhlý, aby mohl právě zahrnout i tento druh odpovědnosti. A v z tohoto hlediska je tedy možné že producent, který používá geneticky modifikované organismy, vlastně takto eh, uvádí na trh obměněné eh, produkty a je možné tedy takto dosáhnout určité ochrany. Pak eh, se můžeme obrátit na otázku rozvoje, můžeme se inspirovat například z německé legislativy, a, a zahrnout tam otázku rozvíjení rizik. A, a i nadále jsem toho názoru, že není možné tu definici ponechat tak, jak je, je příliš vědecká, nikdo tomu nerozumí. I soudci, pokud implementují evropskou legislativu, nikdy tomu neporozumí. A když jsou, jsou právníci, pokud nebudou mít podporu nějakých expertů, odborníků, tak to nepůjde. A ještě co se týče vzduchu, tady samozřejmě to směrnice nepokrývá, ale eh, tady, tak to bychom měli postupovat vždy v případě eh, škody na životním prostředí. Tato definice nebere, ze, eh, nebere v potaz rozdíl mezi biotikou a nebo také rozdíly mezi různými Eh, vlastně komponenty, vzduch, eh, půda, voda. Tady bychom se mohli inspirovat příslušným aktem z USA Cerkla anebo eh, jinými možnými texty, které jsou mnohem pokrokovější a zamyslet se nad tím, tedy jak předefinovat, zpracovat tuto definici. Ta je opravdu velice složitá. Ono je to zásadní i pro vlastně tu otázku pojištění, protože pokud samotná definice té škody na životním prostředí nebude dostatečně jasná, jak tady můžeme uplatňovat to pojištění, jak kvantifikovat tu škodu na životním prostředí. A ono to tu nekončí, protože co třeba kumulativní emise nebo co se škodou, kdy nemůžete jasně prokázat tu příčinu, nebo když nemůžeme identifikovat provozovatele, jak pak to pojištění může fungovat. Ono je to všechno velice komplexní. Musíme nastolit určitou rovnováhu v rámci průmyslu, ale ten, neleží to jenom na nich. V první řadě je třeba změnit text a pak se to snažit i integrovat v jiných směrnicích. Děkuji vám. Ještě někdo další by si přál zareagovat? Pokud mi dovolíte, abych také rád položil několik přímých otázek na řečníky. Jedna otázka je na pana Piredu a Kanamerase. Oba jste zmínili, že z vaší zkušenosti a z vašich výzkumů a průmysl a podniky jsou přesvědčeny, že není zapotřebí dále tuto otázku regulovat a zavádět nějaké povinné finanční záruky a podobné programy a že to, co již máme v směrnici LD, je postačující. Takže otázka na oba, eh, asi to není překvapivé, většinou podnikatele z toho nejsou příliš nadšení, když se akumuluje kvůli legislativě, ale v podstatě to, co již máme v rámci Evropy, v rámci ELD, to je takový patchwork těch environmentálních programů finančních záruk. V některých členských státech jsou povinné pojištění v rám- pro životní prostředí v jiných členských státech, to nemáme a to samozřejmě pak ne- není e, rovnoprávný stav. Máme tu evropský jednotný trh, nicméně situace a okolnosti e, v různých zemích jsou odlišné pro podniky, pro jejich aktivity a v některých členských státech je jaksi levnější znečišťovat prostředí, protože nemusíte platit ty povinné eh, environmentální pojistky a v jiných členských státech eh, zase je to jinak, no a to vede i určité konkurenční problémy, tak na to nahlížím já. Eh, já vlastně se tu snažím vyjádřit to, že bychom měli harmonizovat tyto eh, texty, tak aby eh, se ty situace přiblížily, abychom měli um, rovnější pravidla ve všech členských státech. Jak vy na to nahlížíte? Je ta stávající situace dobrá, že v některých členských státech jsou ty režimy environmentální odpovědnosti jsou jiné a zda bychom tedy naopak měli mít harmonizovaný přístup. A druhá otázka je přímo na pana Kašmena. Uh, Um, vy jste zmínil, že v tom víceletém programu komise se soustředujete na lepší implementace směrnice ELD spíše než na její úplnou jaksi obnovu, renovace nebo doplňování nějakých dalších legislativních kroků. Ovšem vnímáte tu určité problémy, vlastně komise už s tím má zkušenosti, máte tu, tu tu studii o implementaci ELD a z ní jasně vyplynulo, že eh, to vnímání směrnice e LD je velice odlišné v členských státech. Úplně jednoduchá věc, jako je reporting komisi, je velice odlišný. 75 zpráv pochází ze dvou členských států a celý ten zbytek poskytuje právě po jedné. Takže Mohlo by to vyřešit problém, který jste zaznamenali prostřednictvím vaší studie, anebo bude zapotřebí ještě prohloubit a rozšířit tu samotnou směrnici? Prosím. Ještě paní Ferrara má otázku a poté tedy přijde čas na odpovědi. Bene. Grazie a tutti. Děkuji všem zpravodajům a řečníkům. Já jsem zpravodajkou spolu s kolegou Javorem za eh, eh, výbor Jury právě k implementaci této směrnice. Ráda bych chtěla navázat na to, co právě mm, bylo řečeno a požádat o vysvětlení, eh, jaká jsou vaše stanoviska Eh, co právě řekl Benedetto, hovořil o nutnosti harmonizace eh, mm, mezi členskými státy, sjednotit jejich právní úpravy. Máme směrnici, ano, ale eh, podle vás v případě, že dojde k eh, revizi, to znamená, že se ze směrnice stane nařízení vzhledem k, k různým debatám a mm, setkání, takže co všechno z toho vyplývá, protože mezi členskými státy existují rozdíly a tudíž je i těžké vůbec získávat nějaké informace, je těžké i schromažďovat eh, čísla, data, objektivní fakta, na jejich základě poté eh, by bylo možné nějakým způsobem formovat, utvářet eh, eh, takové vyhlídky, abychom pochopili vůbec, kde a jak intervenovat. Takže asi pravděpodobně mít nějakou normu, nějaký normativní základ, který bude stejný mezi členskými státy a to by pomohlo k harmonizaci, tedy k rovnosti právních norem a i k lepší možnosti monitorovat eh, eh, situace v členských státech. Mm, takže první otázka je tato. Mm, takže pokud jde o monitoring. Monitoring eh, to posud nefungoval. No, nefungoval, poněvadž tedy z různých důvodů nefungoval. A něk, možná i z důvodu nedostatku nezávislosti, pokud bych tak řekla, kontrolorů a nebo i možná fakt, kvůli faktu, že zde e, mezi členskými státy existují různé roztřištěné aktivity, e, které mohou být potenciálně nebezpečné pro životní prostředí. A zde tedy by bylo vhodné vytvořit nějaký registr, tak aby všechny podniky, které v podstatě provádí činnost, která je potenciálně nebezpečná pro životní prostředí, tak aby byly vloženy obligatorně do tohoto rejstříku a aby takto eh, mohli eh, mít naší práci eh, kontroloři při monitoringu, který musí být konstantní. A pokud jde o finanční záruky, to zajištění finanční, já souhlasím eh, mm, s panem doktorem Kanamerasem eh, v tom, že mm, vnutit obligatorní finanční záruky, to asi nepovede ke snižování rizika pro životní prostředí. Ehm, to asi nebude dostatečně odstrašující a je třeba spíše podporovat prevenci a řízení rizik. Já jsem o tom přesvědčena. I mi to říkají podklady, fakta. Já jsem Italka a z Kalabrie. A v Kalabrii máme města s odpady, toxickým odpadem, eh, který skutečně je velice škodlivý a vůbec my nevíme, jak sanovat potom takové pozemky. A eh, riziko není pouze ekologické, mm, škody na životním prostředí, ale vůbec je to riziko pro zdraví občanů, kteří tam bydlí. Mm, tedy pořád mm, vlastně roste, eh, roste třeba na, eh, roste výskyt nádorových onemocnění kvůli tomu, takže je třeba především se zaměřit na prevenci, protože pak už je pozdě Eh, se snažit napravit nějakou situaci takovou, to, protože to vyžaduje si příliš dlouhou dobu provést celou tu sanaci a vrátit to do původního stavu. A, takže určitě souhlasím s faktem, že je třeba více se zaměřit na prevenci a na e, řízení rizik. A je také pravdou, že pojištění, finanční pojištění nebo finanční garance je nutná asi protože bohužel eh, vznikají rizikové situace a často se stane, že eh, potom ty firmy, které mm, jsou za to zodpovědné, tak zmizí, zkrachují, rozpustí se a není nikdo, kdo by to za, zaplatil. Zaplatil ty náklady na sanaci, na nápravu škod. A Mhm, samozřejmě délka, eh, doba trvání té záruky i ty částky musí být jisté, musí být mm, jasně vypočítatelné podle typu činnosti té společnosti a podle toho se musí provést takový odhad, jak vysoká by měla být ta záruka, eh, kterou tu společnost si pořídí, zaplatí. Ta myšlenka vytvořit takový evropský fond, no, tady jsou určité pochybnosti. Jak se bude vytvářet eh, tento fond? Tedy eh, občané potom ponesou náklady na vytvoření takového fondu? No, tady skutečně to by bylo velice překvapivé řešení. A potom, pokud jde o systém sekundární odpovědnosti mm, za škody, to je spíše technická otázka, no, ale do posud to vůbec není upraveno ve směrnici. V některých členských státech to mají. A já bych ráda znala váš názor na tuto otázku. Děkuji. Thank you very much and now I would give the floor for, for... Děkuji a teď tady bude opět prostor pro odpovědi. Byla to celá řada otázek, kterých bylo dotčeno a máte slovo teď vy. Uh, Um, uh, if you don't mind, I, would switch into Italian. Um, Pokud vám to nevadí, budu mluvit italsky. As you can see, uh, the potete... Uh, Jak vidíte, konstat- můžete konstatovat na základě položených otázek, zde na slyšení, tak ty technické aspekty v podstatě zde převažují eh, s veškerou úctou k tomu, že tady jsme v politické instituci, tak nelze ignorovat ty technicko-právní komplikace, takže eh, takto směrnice není, eh, framework directive, protože máme zde Mm, samozřejmě je to legislativa, která má dopad na vnitrostátní právní řády a není snadné tady nějak skombinovat eh, eh, mm, to evropské právo. Mm, a zde jsou eh, třeba ale ještě další přidružené disciplinosti, discipl, pardon, disciplín jako občanskoprávní odpovědnost, trestní právo a to se hodně liší v členských státech. Teď bych v zásadě odpověděl na otázku zpravodajky, takže samozřejmě Eh, my jsme pro maximální harmonizaci, v ideálním světě by to bylo tak, to bychom byli šťastní, kdyby to tak bylo, protože by všechno bylo jasné, bylo, věděli bychom, jaká eh, pravidla, jaké právo aplikovat, ale mm, takže technicky právně je to veliká výzva a téměř nemožné to udělat eh, vzhledem k tomu právnímu panoramatu, které v Evropě máme. A teď mm, pár úvah, k tomu, co bylo řečeno ohledně symetrie Eh, mezi členskými státy nebo k některým jiným aspektům, jako třeba náklady pro občany, pro daňové poplatníky, eh, pokud eh, ty, kteří ve finále platí za ty škody. Takže teď hm, securities, to pojištění, hm, takže ve většině zemích ty náklady pro občany, hm, to se to v podstatě se eh, týká eh, ne znečišťování po mm, směrnici, ale eh, mm, týká se to mm, historických zátěží, ekologických zátěží. A můžeme si představit, že máme třeba pojišťovnu, která by pokrývala nějaké historické zátěže, Eh, no, mm, v nějaké tě, tě, na nějakou tu lokalitu, kde již není ten, kdo za to zodpovídal, no tak eh, to asi lze si těžko představit. A je třeba i zde eh, říci, že mohou existovat jaksi striktní, mm, výjimečné případy nějaké striktní interpretace, ale v podstatě mm, zde Samozřejmě má to určité kolaterální efekty, které nelze opomíjet, třeba které se týkají trestních řízení, protože takový podnik třeba nemá žádný zájem na to, aby v podstatě uplatnil ty obrany a, a v rámci tedy environmentálního práva, ale manažer se snaží přece prokazovat potom, že to, co udělal, bylo zákonné, tedy potom v pro účely trestního řízení. A je třeba tedy věnovat maximální pozornost právě těm technicky právním implikacím této normy. Děkuji. Kanameras? Yes. Uh, až... Pan Kanameras, ano, já začnu, já jsem začal francouzsky, tak budu francouzsky pokračovat. Eh, je pense que... Já si myslím, že to, co bylo řečeno, to je důležité. Ano, je to komplikované, taková harmonizace ta je samozřejmě žádoucí, chválihodná pro všechny, pro podniky, potom je to sněžší, člověk se v tom snáze vyzná, mm, potom, je, když je něco jednotného, uniformního, ale je to komplikovanější také, poněvadž situace se mezi státy liší. Třeba ve Francii, my máme francouzský zákon, který je dost pokročilý v oblasti eh, odpovědnosti, a zavádí tuto směrnici e, a mm, mm, řeší e, i tu odpovědnost třeba a biodiverzitu, takové aspekty. Takže mm, harmonizace, no, e, to je spíše asi problém pro politiky. Myslím si, že pokud jde o ty finanční záruky, o finanční zajištění, tady je třeba to řešit nějak jednoduše Eh, tady eh, zatím není trh. Tady není trh pro zavedení takových záruk. Pokud bychom chtěli to zavést, no, tak jak řekl pan předseda, eh, některé evropské země zavedly tyto záruky na sanaci půdy, na tedy potřeba těžbě, ale hm, to je velice komplikované zavést takový záruční systém, poněvadž, jak jsem to vysvětloval, nejprve je třeba se dohodnout na té částce, to jsou částky dost vysoké. Je třeba se dohodnout na délce trvání a banka nebude akceptovat eh, jako mm, záruku na dobu neurčitou nebo ani na 20-40 let. Také ne. Já jsem viděla v těch prezentacích, že ten problém již se řešil v roce 2004 a po krizi 2008 dovedete si představit, že v tom našem teď bankovním systému tam by to bylo téměř nemožné zavést podobné bankovní záruky a nebo bylo by možné to zavést jako pojištění, tedy, které by poskytovaly pojišťovny, ale jak říkám, tady potom je třeba definovat riziko, výšku, tu částku poj- po, po, pojistnou, potom délku. Pro některé provozy by to bylo asi možné, ale pro jiné téměř ne. A nakonec ten problém se nevyřeší Eh, nebude to, mm, eh, nebude to jednotné uniformní řešení, naopak vytvoří se stav diskriminace, protože, protože některé podniky budou moci si pojistit to riziko a jiné ne. A mm, bylo by možné začít harmonizovat eh, legislativu, která existuje v oblasti těch tedy záruk mm, aby legislativy byly stejné ve všech státech, aby tyto záruky pokrývaly stejná rizika. Možná začít tímto a potom uvidíme, co udělat, až ten finanční trh eh, bude jaksi v lepším stavu. Děkuji a teď dávám slovo panu Kešmenovi. Buďte prosím stručný ve své reakci a poté už diskusi musíme uzavřít, protože nám došel čas. Omlouvám se těm, eh, kteří chtěli přispět, takže slovo má pan Kešmen a potom bude mít slovo pan Kamada. Kamada. Děkuji, pane Javore. Eh, Chtěl bych eh, odpovědět na tu otázku, která tady padla. Řekl bych, že komise je institucionálně optimistická. Nevydáváme se na víceletý pracovní program eh, v duchu pesimismu. Eh, doufáme rozhodně, že implementaci směrnice prostřednictvím aktivit, které navrhujeme, zlepšíme ale nevylučujeme ani možnost, že v nějakém určitém bodě bychom museli zvážit, že by mohlo být užitečné směrnici změnit. Takže to se nevylučuje. Řekl bych, že víceletý pracovní program mimo jiné se snaží zlepšit důkazní základ toho, jak ta směrnice je implementována v praxi, a že nám to dá více informací o tom, abychom se na situaci mohli znovu zaměřit za pár let. Takže nikdy neříkáme nikdy v souvislosti s možností tu směrnici navrhnout k revizi. V reakci na ty ostatní body od paní Ferrera Ona správně zdůraznila význam prevence škod. A tady bych řekl, vlastně tím opakuji, co říkali ostatní, že směrnice ELD není izolovaný nástroj, existují další nástroje, které hrají velice důležitou roli v prevenci škod. Podíváme-li se třeba na přílohu 3, což je ta příloha, která stanovuje, kteří operátoři jsou, eh, kteří operátoři podléhají té striktní odpovědnosti. To jsou většinou také ti, kteří podléhají eh, směrnici o průmyslových emisích, což je také velice náročný text. Takže máme jiné nástroje, které zde mohou hrát roli v oblasti prevence a Skutečně zde vidíme význam propojení směrnice ELD s implementací těch ostatních nástrojů. Zmínil bych, že v komisi připravujeme eh, iniciativu k tomu, co, čemu říkáme compliance assurance, eh, což eh, jsou ty sady intervencí, které orgány podstupují, aby zajistili do, dodržování environmentální legislativy v EU a doufáme, že to rovněž podpoří takový integrovaný přístup k směrnici ELD, že by tedy poté byla vnímána jako jeden ze sady nástrojů, které lze využít k tomu, aby, abychom se vyhnuli těm situacím, který se, kterým se všichni chceme vyhnout a že to nebude hrát samostatnou roli v těch situacích, pokud k ním tady dojde. A v tom kontextu máme jiné nástroje, jako třeba směrnici o trestných činech v oblasti životního prostředí, což také hraje roli, takže doufám, že tím jsem vám dal další perspektivu, což vám pomůže ve vašich dalších, reflexích. Prosím, pan Kavada. Děkuji, děkuji za všechno ta vysvětlení, za eh, odpovědi a teď rychle bych ještě potom, mm, tedy ještě na závěr dáme slovo naší zpravodajce paní Ferrara. Děkuji velice stručně, já chci poděkovat všem zpravodajům, kteří si vzali slovo, ehm, všem tedy řečníkům, děkuji za ty úvahy dnes odpoledne. Určitě je to složité téma, a souhlasím s faktem, že na jedné straně je důležité mít harmonizaci mezi všemi členskými státy, která eh, usnadní život všem, a na druhé straně je třeba si do úvahy eh, další normy, které existují v této oblasti. Určitě bude nutné vytvořit eh, harmonizaci nejenom mezi členskými státy, ale také i mm, s dalšími normami které do toho vstupují, tedy eh, vytvořit takové kombinace, které budou garantovat homogenní rámec v oblasti prevence a náprav škod na životním prostředí. Teď pokud jde o historické zátěže, tak zde, abych zareagovala na pana doktora Piredu. To je jeden z hlavních problémů, který máme a určitě zde eh, normy, které eh, budeme být, nebudou moci být retroaktivní, protože to ale je to otázka, která musí být řešena jinak, eh, jinou, eh, jiné řešení. Ale mm, do budoucna určitě si myslím, že je možné zavést určité novinky, eh, které by zabránily právě tomu, že bychom takto kumulovali zátěže, tak jak to máme teď. Já budu spolupracovat s kolegou Javorem a chci vám všem poděkovat a určitě budeme revidovat otázky, jako je monitoring, jako je definice škod na životním prostředí a budou úzce spolupracovat s výborem Envy a určitě se nám podaří dobrý výsledek. Děkuji. Merci děkuji, děkuji za e, toto dlouhé zasedání, za tuto výměnu názoru, která skutečně umožnila Eh, si udělat náhled na tuto důležitou eh, tematiku, která určitě bude ještě trvat ta práce mezi odborníky, právníky a všech těch, kterých se to týká, především se to bude týkat i podniků, provozovatelů. Děkuji za trpělivost, za hm, disciplínu při tomto slyšení, tím jsme ho skončili a nyní budeme jednat in camera, to znamená všichni, kteří nejsou oprávněni zde zasedat, tak prosím rychle opuste sál, protože již máme malý sklus a máme i teď ještě nabitý program a ještě jednou tedy děkuji a teď opět si asi ujme funkce pan předseda.